míst. Dobré dopoledne. Myslím si, že to tady nebylo se správně zapojeno, takže některé mikrofony nefungovaly, ale teď už se zdá, že je vše v pořádku. Máme dnes Eh, tady návrh pořadu jednání, který máme schválit. Doufám, že všichni s ním souhlasí. Děkuji vám. A první bod je moje zpráva o zveřejňování nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými společnostmi a skupinami. Takže dám slovo rovnou sama sobě, abych vám vysvětlila, co je v mé zprávě. A chtěla bych kolegyním a kolegům připomenout, že koordinátoři mě požádali, abych toto udělala, protože se zabývám těmi zprávami rozdělenými podle zemí a také mi dali mandát k tomu, abych byla co nejtvrdší ve své zprávě, takže doufám, že na tomto základě mi všichni pomůžete, pokud jde o předkládání pozměňovacích návrhů, abychom zaplnili veškeré mezery nebo tam dodali nové myšlenky. Komise tento návrh přednesla vlastně ve zvláštním okamžiku, protože eh, když byl zveřejněn tento návrh, tak byla ratifikována smlouva o účetnictví, která ruší jak směrnici z roku 1978 a 83. A na nich byl právě založen návrh komise a ty měl také pozměňovat, takže vlastně to vypadá, že teď máme měnit něco, co už neexistuje. A z tohoto důvodu jsme tam eh, učinili všechny ty technické změny, abychom tady změnili tu směrnici, která v tuto chvíli existuje, což je tedy směrnice o účetnictví z roku 2013. A to tady otevírá tu základní otázku a sice, že tady vlastně otevíráme znovu něco, co bylo před chvílí už uzavřeno. Možná eh, si říkáte, že to je tady zvláštní nebo neúplně rozumné, abychom nenarušili tu rovnováhu, ale přesto jsme se do toho tady pustili. Prosím, máte slovo? Ne. Takže, základní myšlenka komise byla, že tam eh, máme specifikovat, jaké informace má tedy zveřejňovat některé společnosti. Týká se to ekologických záležitostí, záležitostí, které se týkají zaměstnanců, eh, respektování lidských práv, boje proti korupci, úplatkům a tak dále. Že tady tyto společnosti musí mít příslušné politiky a pokud je nemají, tak musí vysvětlit, proč nic takového tady nemají. To znamená, je to princip buď splnit anebo vysvětlit. Máme tady zprávy rozčleněné podle zemí, eh, také zprávy zaměřené na daňové plánování a také ustanovení, které se týká tady povinnosti péče pro finanční společnosti. Já to tady teď projdu. Pokud jde o ty zprávy odčleněné podle zemí, tak od té doby, co byla dokončena směrnice o účetnictví, tady od května, eh, od závěru rady, tak eh, tady vznikla dohoda rozšířit tyto zprávy. Toto podpořil i komisař. Já nejsem si úplně jistá, jestli rada věděla co si na sebe upletla, ale teď tady toto musíme brát na vědomí. E, v podstatě Často se navrhuje, že tyto zprávy rozčleněné podle zemí mohou být poškozující do jisté míry, takže já jsem tam složila ustanovení, které říká, že pokud tedy toto skutečně bude shledáno, jakože to poškozuje země, tak že tedy je možné toto změnit. Já ještě požádám sekretariát, aby proskoumal právní základ, protože jde o daňovou otázku, to znamená, že možná budeme muset ty zprávy eh, jak si namířit na někoho jiného než na daňové orgány, abychom eh, tady zůstali v rámci článku 114 takže já tedy navrhuji, aby všechno, co děláme, skutečně spadalo do základu, právního základu článku 114. Stále jsem ještě otevřená dalším nápadům na to, jak to můžeme učinit. Vím, že někteří z vás asi budete mít nějaké myšlenky a návrhy, takže samozřejmě je velice ráda přijmu. Chtěla jsem pozměnit eh, kapitolu 10 směrnice o účetnictví z roku 2013, to znamená poprvé definovat ty zprávy rozčleněné podle zemí, protože definice tam zatím není. Dále mohli bychom to vložit tedy eh, do té zprávy vedení eh, společnosti nebo výkazu o zprávě a řízení společnosti. To je další možnost. Já jsem to vložila tam, kam jsem to vložila, protože chci, aby tyto informace podléhaly auditu. Někteří říkají, že pokud to vložíme do těch výročních zpráv, tak to bude jaksi příliš rozsáhlé, ale na tomto místě by to právě podléhalo tomu auditu. Nicméně, jak už jsem říkala, jsem otevřená názorům ostatních kolegyň a kolegů, ale myslím si, že v každém případě to musí být nějaká záruka toho, že budeme konsistentní s finančními výkazy. Další věc, kterou tam zavádím, je ta zvláštní zpráva o, o zodpovědnosti, která se týká finančních institucí. A tady v podstatě říkám, že vzhledem k tomu, jak dominantní je finanční systém, že je nadřazený tady, jak, že má velice důležitou roli pro celou ekonomiku, tak tyto instituce jsou tady také dominantní na trhu a mají zvláštní eh, povinnost péče, která jde nad rámec běžných povinností. Takže tento koncept zavádím také do těchto zpráv. A já doufám, že toto bude prováděno prostřednictvím toho ustanovení o těch zvláštních zprávách o zodpovědnosti. Tam budou například také eh, eh, regulatorní arbitráže a vzdělávání zaměstnanců. To znamená, má to za cíl zlepšit chování těchto společností. Dále tam mám další povinnost zveřejnění zvláštních eh, plánů, pokud jde o daňové plánování, a to proto, že chceme zajistit proporcionalitu někdy velice agresivních metod pro snížení daní, které eh, tady mají eh, velké eh, evropské společnosti. Například se to týká i poradenství, které dostávají od externích konzultantských firm. To je podobné tomu, co vlastně chce komise G8, G20 a OECD také. To znamená, snažíme se tady opět bojovat proti daňovým rájům a agresivní daňovému vyhýbání se daňové povinnosti. Myslím si, že členské státy by mohly ve svém zájmu tedy eh, uvážit uplatnění obecných pravidel proti vyhýbání se daňové povinnosti. Už to vlastně v některých zemích mimo EU platí, například USA, Jižní Afrika, Kanada, Austrálie, Hongkong toto zavedli. Také se toto zavádí ve Spojeném království a myslím si, že toto je tedy něco, na co bychom se mohli podívat. Další změny se týkají například působnosti této směrnice. Já jsem se podívala na požadavky této směrnice, pokud jde o firm, firmy, které se to, kterých se to týká. Zatím se tam říká, že to je minimálně 500 zaměstnanců. Uh, a více, kdy tady bilanční suma je 20 milionů anebo čistý obrat 40 milionů eur. Ale já si myslím, že není třeba tady mít ty dvojí limity, protože jakákoliv evropská firma, která už splní tu bilanční sumu a ten čistý obrat, by měla mít za povinnost poskytnout informace, které vyžaduje tento předpis, a to bez ohledu na to, kolik má zaměstnanců protože s takovými to sumami už budou ty firmy mít velký dopad na země, ve kterých fungují. Pokud jde o náležitou péči, tak eh, tady se mi líbí eh, ten přístup komise, to znamená buď splňte nebo vysvětlete, ale myslím si, že by bylo dobré, kdyby ty firmy měly tady skutečně ukázat, jakým způsobem dospěli k těm politikám, které mají, které uplatňují v těchto oblastech. Když se podíváme například na eh, ten eh, eh, kolaps té firmy v Bangladeši nebo Eh, ten skandál s masem, tak skutečně vidíme, že to může mít velký dopad i na celý ten dodavatelský řetězec. Takže si myslím, že je důležité, aby evropské velké firmy se zaměřily na dodavatelský řetězec v těch oblastech, které komise zmiňuje. Ve stávajících rámcích návrh komise hovoří o mezinárodních, evropských a vnitrostátních rámcích a pokynech a že tedy evropské velké evropské firmy by mohly použít jakýkoliv z, těmto, z těchto existujících rámců, ale my tady nechceme firmám diktovat, který rámec mají použít, ale myslím, že je důležité, aby tyto firmy skutečně používaly takový rámec, anebo pokyny, které tady uznávají všichni zúčastnění. Jak jsem říkala, jsem otevřená veškerým vstupům z vaší strany. Omlouvám se za všechny ty technické pozměňovací návrhy. Já navrhuji, abychom je všechny schrnuli do jednoho velkého kompromisu, abychom nemuseli hlasovat o všech odděleně, abychom prostě hlasovali o jednom velkém balíčku, protože my si myslíme, že to je prostě ta nezbytná technická změna, která tam musí být musí být eh, potvrzená. Pokud komise bude mít názor, že tady jsme to neudělali správně, tak nám to může samozřejmě říci, ale my jsme se snažili to konzultovat tak, abychom to všechno provedli správně. To je v podstatě tady všech obsahu mé zprávy a teď už dám slovo stínovým zpravodajům takže Jean-Paul první. Ah, Děkuji, paní předsedkyně. Nebudu hovořit dlouze, vím, že máme plný program a vzhledem k počtu vystupujících se omezím na minimum. Musím vám nejdříve říci, že pokud je o hlavní rysy vaší zprávy, musím souhlasit, nemám námitky. Mně jde o to, abychom byli konzistentní. Konzistentní s tím, co říkáme jinde, pokud jde o e, zveřejňování informací o podnicích je dobré regulovat, ale nemělo by to být na úkor efektivity a konkurenceschopnosti podniků a měli bychom tedy nároky dávkovat tak, abychom měli nároky pouze tam, kde je to užitečné. A být náročný je dobré, ale pokud nelze kontrolovat eh, reálné aktivity, tak je to k ničemu. A dnes zjišťujeme v Evropě, že dáváme stále větší kompetence organizacím v jiné oblasti, například finanční dohled, ale nedáváme jim technické a lidské prostředky, aby mohli svou práci dělat. Takže bychom měli zamezit tomu, že svět podnikání bude zděšen dalšími normami, které připojí ještě byrokracii k byrokracii, jak by někdo mohl říci, a nebudeme se zabývat tím hlavním, to jest eh, měli bychom být uměření, pokud jde o aplikaci. A v oblasti daňové se vracím k jedné myšlence. Pokud jde o podvody, to je jedna věc. A pokud, pokud dochází k daňovým únikům, tak to je chyba státu a nikoli daňových poplatníků. Je normální, že daňový poplatník se snaží zaplatit eh, co nejnižší daně, pouze pokud není mimořádně občansky uvědomělý. Ale je na státech, aby daňové zákony prostě nebyly propustné a aby nenabízely unikové cesty. Pokud chceme udělat pořádek ve fiskalitě, pokud chceme, aby daně byly produktivnější, tak je na státní správě členských států, aby udělali vše nezbytné, aby byly předpisy jednodušší, aby byly lehce uplatnitelné a kontrolovatelné. Tolik jsem vám chtěl eh, říci obecně a pokud je o ostatní, tak souhlasím s vaším postupem. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. A teď za SD Melin Mici. I don't know whether technical... Nevím, jestli nám technici by třeba nemohli pomoci, ale máme tady opravdu velké problémy s mikrofony. Téměř žádné nefungují. <laughs>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 Jien ukoll mort rajt dan ir-rapport li naħseb li huwa validu ħafna. Eh, Takže eh, já jsem důkladně četla takovou zprávu, tuto zprávu myslím, že je vynikající eh, je to fakticky principiálně velice eh, dobré, ale myslím si, eh, si, že přesto je k tomu co dodat. Pokud se týče reporting po jednotlivých zemích, eh, je, myslím, v pořádku, ale domníváme se, že článek 42 by měl zůstat v současném stavu. A ty návrhy, které se k němu podávají, by snad měly být respektive patřili by někam jinam. Zdá se, že opět máme potíže s audiotechnikou. Pokračujeme. Souhlasíme s paní zpravodajkou, že ten řetězec událostí supply chain, že je v pořádku. Třeba pamatujeme na to, co se stalo v Bangladeši a tedy souhlasíme s nutností transparentnosti. Je jasné, že tady jsou pravidla, která buď to je třeba dodržovat, nebo je vysvětlit. E, tato zpráva e, se velice přísně zabývá otázkou e, agresivních metod úspory na daních. A tímto způsobem, který se zde navrhuje, eh, bychom eh, eh, se mohli zaměřovat na firmy, které tedy fungují řádně, jenom nedělají, nehospodaří s velkým ziskem. Čili tady možná ta naše radikální zaměření na firmy jenom podle zisku mm, není úplně v pořádku. Eh, dále tady máme pozměňovací návrh 28 a tato zpráva se pokouší popisovat, definovat malé a střední podniky, přičemž navrhuje se zrušit kritérium počtu zaměstnanců, eh, mm, poněvadž eh, se zde spíše sází na obrat, roční obrat 20 milionů nebo 40 milionů. Eh, já si myslím, že, že lepším kritériem je přece jenom počet zaměstnanců a že bychom se toho měli držet. A hm, také myslím, že by mělo být jasně stanoveno, jestli bude platit právo národní nebo právo mezinárodní. To je třeba jasně definovat. Čili tolik mé poznámky k věci. A jinak musím říct, že jde o vynikající zprávu, kterou můžeme podpořit. Samozřejmě za předpokladu, že naše pozměňovací návrhy budou zohledněny. Děkuji. Nyní zelení Filip. Dobré ráno. Mně se to zdá upřímně řečeno poněkud zvláštní, poněvadž tady máme liberální zpravodajku, která říká, musíme jít těmito, eh, s tímto směrem a eh, firmy jsou prostě schopné plnit to, co chceme. Ale naopak socialisté říkají, ale pozor, abychom to nepřehnali, tak to je eh, velmi zvláštní situace kdykoliv Sharon vypracovává zprávu, tak eh, já se cítím být více liberálem. No, nevím, čím to je. Každopádně eh, je to vynikající zpráva. Když říká, že třeba dávat pozor na to, abychom příliš neukládali povinnosti podnikům, zejména pokud eh, se neseznámíme s tím, jaké mají výsledky. Souhlasím s tebou, taky jsem pracoval ve velké firmě a ve velkých firmách ta čísla existují, člověk si nemusí ani vymýšlet stačí je zveřejňovat. Takže můžeme se bavit o tom, zda malé a střední podniky na to mají prostředky, ale řeknu v zásadě, že to, co Sharon uvedla, je rozumné. Jde o, obrat a to je důležité. A výsledovka, protože pokud jde o počet zaměstnanců. S tím mohu souhlasit, ale v, u té finanční části nefinančních eh, informací. Tam jsou vlastně tři vrstvy. Malé a střední podniky jsou vyňaty, eh, velké podniky mají povinnosti a mezi tím je určitý práh, kde buď zveřejníte, anebo musíte vysvětlit, proč jste nezveřejnili. A to by mělo upokojit eh, ty, kteří jsou znepokojené. Já jsem pragmatický a v tom smyslu, pokud zajistíme reporting podle zemí u velkých podniků, tak to je základní krok a uvidíme, jakým způsobem bude možné to rozšířit směrem dolů. Ale skutečně snažme se nejdříve chytit ty největší ryby. jean já souhlasím s tebou v tom, že je to otázka daňového uniku a že to je odpovědnost podniků, eh, státu. Je třeba, aby nevytvářeli příležitosti pro finanční optimalizaci. Ale je třeba si uvědomit, a to jsme také konstatovali zde, že státy mají poměrně malou chuť harmonizovat eh, podnikové daně. A tu transparentnost, kterou my tady prosazujeme v parlamentu, může díky své existenci nabádat státy, aby postoupili dále v této oblasti. A to se týká toho reportingu podle státu. Transparentnost ukáže jevy, které e, nejsou příliš pochvalné a existence těch srovnání a čísel vyvolá tlak e, od občanů směrem k větší harmonizaci, což je také v zájmu podniků. A myslím, že pokud podnikové daně by byly harmonizovány v 28 členských státech, tak by to přestalo mnohem nižší administrativní zátěž, zejména pro malé a střední podniky. Kromě toho chci zdůraznit několik dalších bodů. Pokud jde o hodnotové řetězce, myslím, že Sharon, vy jste to v, uvedla do úvodního ustanovení a otázka je, zda bychom z toho neměli dělat článek a doplnit ty reportingové povinnosti u největších podniků které vlastně jsou velmi podrobné, pokud je o hodnotové řetězce. A větší transparentnost by zřejmě znamenala větší řád. To si také přejeme. Pokud jde o reporting o riziku, tam je třeba zajistit, že pokryjeme různé typy rizika. A po krize v roce 2008 u finančního, u finančního rizika to je jasné, ale jsou další formy rizika a hodnocení rizika není exaktní vědou, samozřejmě, že ne. Ale bylo by skutečně důležité, aby jednotlivé země mohly vyhodnocovat i společenské riziko a riziko z hlediska životního prostředí souvisejícího s jejich provozem. Představte si, že váš dodáv, dodavatelský je v Tunisku nebo v Egyptě, zejména v textilním průmyslu, v letech, které předcház, v letech která předcházela arabské jaro. A je důležité, aby podniky vyhodnotili, že jejich rizika nejsou tak jenom ve finanční oblasti, ale také v zeměpisné a další, pokud například společenské a environmentální. Takže je důležité zajistit, že pokryjeme i tyto aspekty. Co dalšího? Myslím, že to je v podstatě vše. Samozřejmě jsme vděční za základní zprávu a trošku ji vylepšíme, ale velký prostor tu, tu pro vylepšení není. Děkuji, Filipe. Těžko někoho zde najít. Ashley. Děkuji, Sharon. Tento návrh odráží požadavky ve Spojeném království a proto do značné míry to podporuji. A, a také vítám ten e, přístup e, podřiď se nebo vysvětluj. A je třeba zajistit, abychom podniky příliš nezatěžovali. Paní předsedkyně, já si vážím vaše úsilí o určitou sevřenost textu a také snaha být v souladu s CRD4 tak si myslím, že je vhodné klasifikovat podniky podle obratu a ne podle počtu zaměstnanců. Mám výhrady k některým eh, pozměňovacím návrhům, pokud jde o rozšíření eh, dodavatelského řetězce a mělo, mělo by to být zúženo pouze na kotované podniky, které sdílejí zdroje pro tedy přípravu těchto zpráv. Pokud jde o požadavky na zveřejňování podle jednotlivých států, já bych také podpořil vlastně erozi daňového základu a přesun aktiv. A zejména by se to týkalo těch míst, kde nedochází k hodnocení dopadu. Chci poděkovat zpravodajce za její dosavadní práci a těším se na další spolupráci, i na spolupráci s kolegy. Děkuji mnohokrát. Někdo další se chce zúčastnit rozpravy? Není tomu tak všichni mávají na kávu a ne, na, eh, aby mohli mluvit. Děkuji vám, těším se na pozměňovací návrhy a udělám maximum, abych eh, zahrnula ty návrhy, které souvisí s obecním tématem, které je eh, více transparentnosti, více zveřejnění, abychom mohli lépe pochopit, co se děje. Jde o věc, která je velmi přitažlivá pro veřejnost, kdy státy chtějí zvýšit své daňové příjmy a velké podniky prostě přesouvají své peníze a neplatí svůj spravedlivý podíl daní. A to má velmi hluboký dopad. O tom jsme hodně hovořili v kontextu všech různých věcí, ekonomické řízení, finan, daň, o finančních transakcích a podobně. A pokud máme pokračovat eh, v nápravě financí členských států, tak eh, podniky musí platit svůj spravedlivý podíl. A reporting podle jednotlivých eh, zemí, který byl považován za něco, co přispěje k rozvoji, a já to plně podporuji, tak bylo to trošku šokující, že i v rozvinutém světě je potřeba tohoto přístupu, abychom vybrali daně. Takže očekávám pozměňovací návrhy a nebylo úplně jednoduché se rozhodovat, jakým směrem by se to mělo ubírat. A pokud eh, komise nám chce poskytnout rady, zda je to správně či špatně, tak velmi ráda to vyslechnu, jak z DG tak, tak z DG Markt vzhledem k tomu, že to je návrh DG Markt. Ale máme poměrně málo času. Já jsem zatím nedala slovo komisi. Chcete promluvit? Děkuji za možnost, ale nepovažuji to za nezbytné. Takže v, v rámci dobrého průběhu schůze se zdržím vyjádření. Děkuji vám. Vaše rady budeme přijímat, až se to celé usadí a my, až se budeme zabývat právním základem u článku 114. Termín pro pozměňovací návrhy je poměrně napjatý. Musíme zajistit, že toto stanovisko bude zpracováno včas. Termín pro pozměňovací návrhy je 6.11 do konce pracovní doby. Projednání pozměnací návrhu bude 25.11. a budeme hlasovat ten samý den. Takže věřím, že budeme schopni připravit kompromisy. Plénu musí být dohodnuto, protože e, výbor pro právní záležitosti je gestorem, i když máme sdílené e, pravomoci v některých oblastech, ale stále vyjednáváme. Takže děkuji vám mnohokrát. A nyní přejdeme k dalšímu bodu. Já musím odejít a předám předsednictví Pablovi. Pokud nalezne fungující mikrofon. Dobré ráno. Přecházíme k dalšímu bodu na programu a s vaším dovolením eh, budu hovořit anglicky. Nejdříve k trialogu jde o unijní program o podpoře specifických aktivit eh, v oblasti finančního reportingu v období 14 až 20. Eh, diskuse se zaměřovala na článek 4 závěrečné zprávy, eh, kde jsou ty hlavní problémy. Bylo dosaženo určitého Eh, dohodě na takzvaném sequencingu, tak jak si to přeje komise. My budeme nadále eh, v kontaktu s komisí, abychom eh, postoupili dále. A další trialog se bude konat 6. listopadu. Dále 16. října se konal další trialog o závazcích eh, v oblasti transparentnosti a tak dále. Druhý trialog by opět eh, měl proběhnout 6. listopadu. A teď přejdeme k hlasování. Please. Uh, Budeme tedy hlasovat. Především si zkontrolujeme funkčnost hlasovacích karet. Tak, zkušebné, zkušební hlasování zahájeno. Asi. Oje. So everyone vote? tak. Kdo hlasuje, kdo nehlasuje? Is okay with there? So everyone votes, we close the vote. Tak hlasovali všichni, končíme hlasování. So we start... Takže začneme hlasovat o rámci pro ozdravení a řešení problémů nebankovních institucí. By Mrs. K. Swinburne. Jde o zprávu paní K. Swinburne. A máme tady kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Z- zamítnuto. Ano, takže 28 prověříme na přání. Zahajuji hlasování. We close the votes. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B. Pardon, ještě 39 bude pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis B. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro. Ne, ten byl stažen. Takže 34 pro, proti, drželi se schváleno 35 pro, pardon, my tady ty informace nemáme, nicméně děkuji vám. 36 pro, proti, drželi se schváleno 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno 38 pro, proti, zdrželi se, schváleno 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno 31 a 2 jsou identické. Tak nic, 43 pro, proti, zdrželi se, schvál. Paragraf Paragraph. Paragraph 5 and 6, those in favor. Takže 5 eh, a 6 odstavce pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis C pro, Eh, amendment 44. Takže ještě 44 pro, proti zdrželi se schváleno kompromis C, pro, proti zdrželi se schváleno. 51 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se, schváleno. OK, so, uh, amendment 52. 52. první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část byla stažena. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 s ústní změnou zpravodaje, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. 69 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis K pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis L, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Stovka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis M, tak prověříme stovku. Votes Anis adopted. Takže končím hlasování, je to schváleno 18 pro 13 bylo proti. Ano, každopádně děkuji vám. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 107 pro, proti, zdrželi se schváleno 108 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. E, původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno 109, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 110, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text. Prověřen. Dobře, takže 110 prověříme. Zahajuji hlasování. Promiňte. E, tady se říká, že 109 a 110 mají být hlasovány dohromady. Takže ano, máte pravdu, děkuji vám. Takže budeme hlasovat eh, na jedno o 109 a 110. One is, a heading. It's a So we are checking both uh, eh, 109 and 100. Takže teď 109, 110 eh, elektronicky, eh, končím hlasování a je to schváleno. Let's vote it separately then. There is no problem. We vote. Dobře, tak budeme hlasovat zvlášť. Uh, Takže jestli nechcete, můžeme hlasovat zvlášť. Takže 109 zahajuji hlasování. 109. We close the votes. Končím hlasování a je to zamítnuto. A teď 110. Eh, zahajuji hlasování. je to také zamítnuto. Tak, v pořádku. Dobře, eh, omlouvám se za nedorozumění. Jedeme dál. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijato 111 pro, proti, zdrželi se, schváleno originální text, pro, proti, zdrželi se, schváleno opět původní text k, k citaci jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřka pro a pětka dohromady. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Osmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka pro, proti, zdrželi se, schváleno. E, původní text ke trojice pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní text ke čtyřce pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní text 5 a 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní text Ačko pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis o pro, proti, zdrželi se schváleno. Desítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdrželi se schváleno. Původní text pro, ne, tak o tom nehlasujeme. Dále, dvanáctka Mm, po částech. První část pro, proti, zdrželi se, sváhleno Druhá část pro, pro proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování o druhé části dvanáctky. Končím hlasování. Sváleno. Třináctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní text D pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtrnáctka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Patnáctka, teď eh, původní text Ečko pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. Původní text FG pro, proti, zdrželi se schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis P pro, proti, zdrželi se schváleno. Původní text J a L pro, proti, zdrželi se schváleno. Devatenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis R pro, proti, zdrželi se, schváleno. Původní text Očka pro, proti, zdrželi se, schváleno. O24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Není závěrečné hlasování o takto upraveném textu. Ne, ještě moment. 24, ještě jednou zkusíme pro, proti, drželi se, schvá, e, zamítnuto. Tak a teď eh, závěrečné hlasování elektronicky o takto pozměněném textu zahajuji hlasování. We close the vote and next... Končím hlasování a je to schváleno. A ještě elektronicky o e, legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 30 hlasy pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Blahopřejeme zpravodajem. Eh, Další hlasování se týká zprávy pana Tremosy o výroční zprávy o politice EU v oblasti hospodářské soutěže. Začneme hlasovat o kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, aha, na dvě části, část 1, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, myslím, že to bylo zamítnuto. Ale ověříme to. Dobře, ověříme první část pozměňovacího návrhu 13. Zahajuji hlasování. We close the votes. Končím hlasování. Schváleno. Velkou valnou většinou, omlouvám se. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Teď 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 6. Dobře, ověříme pozměňovací návrh 15. We close the vote. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 21 s ústním pozměňovacím návrhem pana Paloneho. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 21 ještě ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. We close the votes. Končím hlasování. Schváleno. Opět velkou většinou. I suppose they only... Myslím, že asi jenom pan Lambert byl proti. 23. Kdo je pro? 22 byl stažen. Pozměňovací návrh 22 byl stažen podle informací, které máme. Takže 23. Kdo je pro?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 proti, zdrželi se za, schváleno. 38 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ten kompromisní návrh C, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. 52, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Teď 50, Aha, 52 ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 54 na dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 61 pro, proti, zdrželi se schváleno 62. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno 63 pro, proti, zdrželi se schváleno 64 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis E na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis N, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 71 Zamítnuto. Je to v pořádku? Výborně. 72 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, pro? Proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 74 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 75 pro. Proti zdrželi se schváleno. 76 pro. Proti zdrželi se schváleno. 79 pro. Proti zdrželi se schváleno. 80 pro. Proti zdrželi se schváleno. 81 pro. Proti zdrželi se schváleno. 82 pro proti, zdrželi se schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis G na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, pro, proti, zdrželi se schváleno. Takže uh, ověříme druhou část kompromisu G. Prosím, hlasujeme. Končíme hlasování.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 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 95. To máme na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že to bylo zamítnuto. Je to zamítnuto. 96 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 97 a 90. Ne, původní text ještě, původní textu odstavce 12. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Nyní pozměňovací návrh 97 a 98. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 90, aha, pardon, 100. 99, omlouvá se pan předseda, 99. Kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Původní text, odstavec 13. Ne, o tom hlasovat nemusíme, takže 100 Pozměňovací návrh 100, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Ale jestli to chcete ověřit, nejsem si úplně jist, takže ověříme elektronicky pozměňovací návrh 100. Končím hlasování. A je to schváleno, Pět valnou většinou, omlouvám se. 101. Omlouvám se, aha, to nám odpadá. 101 odpadá, takže přistupujeme ke číslu 102. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 103 pro. Aha, původní text. Ještě hlasujeme o původním textu. Odstavce 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se schváleno. 104 pro, proti, Zdrželi se schváleno. 105. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Původní text. Ne, pardon, 106. Pozměňovací návrh 106. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 107. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část. Pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 109. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 110. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 111. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 112. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 113. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno 114 na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže pozměňovací návrh 116 ověříme elektronicky, zahajuji hlasování. Pane předsedo, mohl bych žádat, aby jenom členové tohoto výboru žádali o ověření hlasování, nikoli zaměstnanci, protože a ještě bych požádal, aby všichni zaměstnanci byli potichu během hlasování. Ano, eh, ano, děkuji. Skutečně pouze členové výboru mohou hlasovat o ověření hlasování. Takže končím hlasování a schváleno. Takže teď Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 117. Ne, ten odpadá, omlouvám se. 119. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 121 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 122 pro, proti, zdrželi se, schváleno 123 pro, proti zdrželi se schváleno 124 pro, proti zdrželi se schváleno 125 pro, proti zdrželi se schváleno. Původní text odstavce 18 pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis H pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis I pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, odstavec 21, ne, o tom nebudeme hlasovat. Omlouvám se, 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 136 a 137. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 138 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 139 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 140. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 141. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 142. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 143 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 144, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 145 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 146, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 147 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 148, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Původní text, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno 149, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto 150 a 154, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 151, kdo je pro? proti, zdrželi se schváleno. Kompromis O, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. To 52 pro, proti, zdrželi se schváleno. 153 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 158 pro, proti, zdrželi se schváleno. 159 pro, proti, zdrželi se schváleno 155 pro, proti, zdrželi se, schváleno 160 pro, proti, zdrželi se, schváleno 157, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis K, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 168, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis L, kdo je pro, omlouvám se. Pan Gozas něco chtěl? Nikoli. Takže kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 170 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 173 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 175, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 176, pro, proti, zdrželi se, za schváleno 177, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 179, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 180 je identický, takže o tom nebudeme hlasovat. Ample 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Ample 2, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ample 3, pro, proti, zdrželi se schváleno. Ample 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Ample 5, tady budeme hlasovat na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část Aha, takže první část pozměňovací návrhu MPL 5 ověříme elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Teď hlasujeme o druhé části MPL 5. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. MPL 6 opět na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část, MPL 6, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto. empl 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. empl 8, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. empl 9, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. empl 10, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. empl 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. empl 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empl 14 pro, proti, zdrželi. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Empl 15 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro? Proti, zdrželi se schváleno. Empl 16, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Ample 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Úvodní ustanovení a citace, úvodní ustanovení A, pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, omlouvám se ještě jednou pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 3, pro, proti, zdrželi se schváleno úvodní... Aha, pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. Úvodní, původní text pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno 8 pro, proti, zdrželi se schváleno úvodní ustanovení A, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno úvodní ustanovení B, pro, je to výbor Empl tady, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno úvodní ustanovení C, výboru pro zaměstnanost pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Úvodní ustanovení D výboru EMPL. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Úvodní ustanovení E výboru EMPL. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Úvodní ustanovení F výboru pro zaměstnanost. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Původní text citace. Aha, všechny citace en bloc, takže kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Teď máme kompromis DA. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Teď tady budeme elektronicky hlasovat o celém textu o změněném znění. Zahajuji hlasování. So we close the vote. Končím hlasování. 32 pro, 1 proti. Děkuji vám mnohokrát a gratuluji. Takže gratuluji panu Tremosovi. A přejdeme k dalšímu hlasování a to jsou ústavní problémy úrovňové zprávy v Evropské unii. Yeah, yeah, the constitutional problems of a multi... Takže ústavní problémy vícestupňového řízení v Evropské unii. Paní Silví Gulá, hlasujeme o kompromisu A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 14, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 15, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis D, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 26, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis E, kde pro. Chcete, chcete si to ověřit? Samozřejmě. Ověřujeme 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno 20 k 11. Hlasujeme kompromis E. Paragraf kompromis G, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis J, kdo je, H, kdo je pro, proti, Budeme hlasovat eh, jako blok všechny kompromisy od H až po R. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis S. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis T. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis U. Kdo je pro? pro proti? Zdržel se? Schváleno. 46 odpadá, hlasujeme kompromis V. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis eh, dvojité V až A je, kdo je pro? Hlad 52 odpadá. Takže hlasujeme od dvojitého V až po kompromis AJ. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu po úpravě. Končím hlasování. Schváleno 26 ku 7. Blahopřejeme paní Gulá. A další bod pořadu jednání, prosím, buďte v klidu. So we move on to the next... Takže další, pořad jedna, další bod pořadu jednání, je to bod 7, změna nařízení 99 lomeno 2013 o Evropském statistickém programu na období 2013 až 2017. A zde mám tu čest být zpravodajem a dnes tedy projednání návrhu zprávy. Takže budu obhajovat ve, španěl, ve španělštině svou zprávu. Jak víte, realizace politik Evropské unie vyžaduje srovnatelné a spolehlivé statistické informace o sociálně-ekonomické a environmentální situaci v Evropské unii a na různých úrovních, na úrovni národní i regionální. A statistika je také nezbytná proto, aby veřejnost mohla Evropu pochopit. A v tomto kontextu toto nařízení týkající se Evropského statistického programu 2013-2017 schválena 15. ledna letošního roku, kdy se stanoví globální rámec pro šíření statistiky pro léta 2013 až 2017. A jak víte, tento návrh komise obsahuje 289,2 289, milionů euro. A to nevyvolalo odpor ani v radě, ani v komisi, ani v legislativním oblasti. A pokud jde o víceletý program, tak Evropský parlament zdůraznil, že jednání o legislativním návrhu, který se týká víceletého programu budou ukončena, jakmile dojde k dohodě o e, globální finanční situaci. Cílem je změnit nařízení 99 lomeno 2013 týkající se Evropského statického programu 2013-2017, co se týče finanční dotace. A tento návrh stanoví pravidla na čtyři roky tohoto evropského programu a to zapadá do víceletého finančního rámce 2014-2020. Prostředky pro plnění tohoto programu 2013 až 2017 157,3 milionů euro. To bylo tedy pro období 2013, financování na další léta 2013-2017 představují 234,8 milionů a to odpovídá tedy finančnímu rámci 2014-2020. Statický program 2013-2017 je nezměněn, pokud jde o jeho cíle a pokud jde o statistickou produkci v těchto pěti letech. Já bych chtěl podpořit návrh komise a neměnit tento návrh. To zdůrazňuji, protože podle mého názoru to není nutné. Spolehám na podporu stínových zpravodajů. Podle informací, které mi byly poskytnuty, i rada podporuje tuto alternativu. Z jakého důvodu? Musíme zejména mít na paměti účinnost. Celá řada zpráv v současnosti je projednávána ve výboru Ekon a já si myslím, že zpráva týkající se statistiky je důležitá. Je to věc, kterou se parlament nyní zabývá a proto je pozitivní, aby tyto zprávy se vyvíjely souběžně. Chci vám tedy poděkovat, končím se vystoupení a dávám slovo s tím novým zpravodajům. Nevidím pana Vaňoka, já nechci nic doplnit. Nemám, co bych doplnila. Není to sporná otázka a my vás podporujeme v tomto. Děkuji mnohokrát. Děkuji Maní Gula za zelené. Máme tu řečníka. Nejsou tu zelené za ECR. Pan Epping. I já chci vyjádřit naši plnou podporu, pane předsedo. Děkuji vám mnohokrát. Myslím, že toto je jedna z historicky nejkratších rozprav eh, v Ekonu. Chce komise něco doplnit? Děkuji, pane předsedo. Chci přivítat vaši podporu. My si velmi eh, vážíme vaší podpory a věříme, eh, v posled, že i v následném období nás budete podporovat. Děkuji mnohokrát, tím si můžete být jistí a Není tu další řečník, tedy termín pro pozměňovací návrhy je 24.10. a budeme projednávat tyto případné návrhy 29. a budeme hlasovat ve stejný den na plénu, to bude v lednu 2014. So we move on, we should move on to... A nyní pokračujeme dalším bodem pořadu jednání. Je to bod 8. Pravidla upravující žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže. A dnes máme projednávat e, zprávu, ale pan Šváb není přítomen. Takže nyní eh, přerušíme naše jednání, než se pan Šváb objeví. Pokud tu není zpravodaj, tak není možné pokračovat, takže přerušíme naše jednání do příchodu pana Andrease Švába. Snad to bude velmi rychle.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 Ah, no? so welcome Mr. Vítáme pana kolegu Švába a dostáváme se tady k bodu číslo 10 našeho programu jednání. takže bude to o pravidlech upravující žaloby náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie v oblasti hospodářské unie. Pane Švábe, máte slovo. Děkuji vám. Milý Pablo, kolegyně, kolegové, jsem velice rád, že dnes poprvé v našem výboru můžeme jednat o návrhu o prosazování eh, soukromých eh, žalob na odškodnění v rámci evropského práva. Já bych chtěl stručně představit základní prvky této zprávy v tom krátkém čase, který tady mám. A je to de facto eh, příspěvek k debatám se stínovými zpravodaji ze strany socialistické ECR a také ještě se Sophie Entwelt a e, se zelenými kolegy. E, tyto jsem už vedl. E, domnívám se, že komise tady překládá velice užitečný návrh a de facto reaguje na to, co žádal parlament už v roce 2009 k výroční zprávě k politice konkurenceschopnosti. Je třeba, aby eh, se mohli lidé eh, domáhat eh, očkodnění lidé, kteří utrpěli škody v kartelovém řízení. Patří to tedy k právním principům Evropské unie. Čili tento návrh jde správným směrem. Nicméně, my už jsme mnohokrát debatovali o téma, na téma, že situace je taková, že v žádném případě eh, nechceme vytvářet další možnosti toho, aby se kombinovaly různé metody z členských zemí, eh, tak aby nakonec eh, z toho vzniklo právní riziko. A jakoliv tedy odškodnění likvidačního charakteru v Evropské unii není možné, chtěl bych přesto připomenout, že eh, současně s, eh, na konferenci eh, ve Florencii tam zazněla slova jednoho účastníka, který řekl, že doufá, že tyto likvidační tresty nebudou zrušeny tak, jak jsou zvykem v jeho zemi. Takže tady pozor. Návrh komise se e, zaměřuje na to, že ti, kteří chtějí e, využít služby e, korunních svědků, tak aby se zajistilo, že bude nadále zachovány, zachována důvěrnost informací které zůsta- mají zůstat uvěrné, eh, Protože tady máme na druhé straně požadavek, aby se proti kartelům bojovalo transparentností, takže zase nechceme toto narušit. Eh, kdyby se eh, redukovala hm, tady tato možnost zachování důvěry, Eh, to bychom jaksi neměli a neměli připustit a máme zde dva případy, eh, které jsou pro eh, tento postoj. Takže je třeba, abychom se zabývali podmínkami, za kterých může soudce žádat o to, aby se předkládaly určité eh, informace navíc. Komise navrhuje, aby v článku 5 platil eh, obecný režim pro nadnárodní úřady a pro soudce týkající se přeskumu dokumentů. A v článku 6 eh, má komise jmenuje tedy dva konkrétní dokumenty, které se nikdy nesmí vydávat a já myslím, že v našem výboru se musím povědět o tom, jestli je to správný postup. Eh, pro tento postup je důležité to, aby pro tyto dva dokumenty byla situace naprosto právně jistá. Já ovšem musím říci, že eh, výjimka pro tyto dva dokumenty Eh, může vést soudce k závěrům, že všechny ostatní dokumenty je mm, celkem snadné zveřejňovat. Eh, toto je trošku černobílé vidění a samozřejmě to není v zájmu podniků spotřebitelů ani eh, právně politické situace. Takže navíc komise sice může říci, že dokumenty z její strany jsou vždy chráněny, ale nic dalšího chráněno není. Takže eh, já bych byl proto, aby všechny dokumenty, které lze požadovat v kartelovém řízení, eh, byly eh, shromážděny v jednom článku a bez výjimek. A Eh, je tedy jasné eh, a už z nadpisu, že tento článek opravdu eh, platí pro všechny žádosti o poskytnutí dokumentu. Já o článku 6 dále hovořit nebudu, i když toto je ústřední prvek celého návrhu. A pak tady máme ještě druhou otázku, která se týká zájmu na jedné straně žalobců a na druhé straně těch, kteří jsou obvinováni z kartelové dohody. Je zde otázka celkové společné, eh, společného rušení, ručení. Eh, komise sleduje myšlenku, eh, že korunní svědek nemá být privilegován v rámci celé v rámci právní ochrany a že tuto ochranu eh, mají požívat eh, jenom dokumenty a také vůči třetím stranám. Já se nadále domnívám, že v tomto kartelu eh, si obvykle žádá korunního světka ten finančně nejsilnější v té kartelové hře. A to znamená, že potom odpadají Eh, žádosti o očkodnění vůči ostatním členům kartelu. Čili eh, toto je obtížný bod a já nechci tvrdit, že mám tedy každopádně pravdu já, ale eh, co je dobré na komisijním návrhu, je to, že pro malé a střední podniky je jistota, kolik je to bude stát. To samozřejmě není sporné. Ovšem proti eh, návrhu komise eh, může být to, že eh, privilegovat jednoho věřitele v kartelovém řízení může být nevýhodou pro ostatní a to by mělo být tedy, to se tedy promítá do slyšení. Dále tady je otázka nepřímých prodejů a dalších nejasných obchodů a jde o e, úpravu na základě domněnky. A zde je to, e, že se žádá, aby žalovaná strana měla vždy důkazní břemeno. E, nevím, jestli je to takto správně ve všech bodech. Já tady měním bodu 12 a 13, tedy navrhuji jejich změnu, Hovořil jsem s představiteli spotřebitelských organizací i eh, s business community. A moc se jim toto nelíbilo. Snažím se tedy o vhodný kompromis. Dále otázka z odstavce 17.2 a to jsou právní postupy. Zde jde o návrh eh, tedy o možnost eh, eh, žádosti o odškodnění eh, na půdě domácí justice. Ovšem já tedy navrhuji článek 17.2a v tom směru, aby podobný postup byl možný také na úrovni komise. Zde tedy myslím, že jde o zajištění zájmu eh, jak tedy eh, žalobců, tak žalovaných. Čili to jsou body, které jsou pro mě důležité v této první změně názoru. Eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 5. listopad a já doufám, že budeme moci hlasovat na začátku prosince, jenomže máme zde ještě spolu rozhodování Eh, ze strany právního výboru a tam bude třeba, aby se postupovalo poměrně rychle. Ano, děkuji Andreasi. A nyní pan Sanchez do nás nový pravodaj. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych především chtěl poděkovat panu Švábovi za předloženou zprávu a také za jeho otevřený přístup k dialogu. E, myslím, že tady máme dva typy e, komentářů, které bych se e, dali připojit. Za prvé je to otázka soukromých firm a konkurence mezi nimi a tady je třeba respektovat to, že v této věci má přednost výbor Ekon. toto téma, tato zpráva je nikoli o zasahování do národních právních systémů, nejbrž o dodržování pravidel konkurence. Chceme, aby konkurenční pravidla byla účinnější, tak je třeba to chápat. Není tady cílem, aby Evropská unie nebo Evropská komise zasahovala do procedurálních kompetencí členských zemí. Naopak no my se tady snažíme naplňovat smlouvu. Toto je odpovědnost výboru Ekon a my bychom eh, chtěli jasně říct, že tomu tak je, že jde čistě o otázky konkurence. Konkrétní iniciativy v oblasti konkurence eh, jsou eh, neodpovídají zcela mm, tedy požadavkům jiných výborů, spadá to pod výbor ekonomů. Hovoříme tady o důkazech a pokud tedy ty eh, důkazy eh, žádají orgány vyšetřující porušení volné eh, soutěže, tak tady je o tom, jde o to, jak se s těmito dokumenty může zakázet. Jde o pravomoc orgánů dohlížejících na konkurenční prostředí, tam, kde jde o koordinaci eh, mezi pilířem eh, soukromoprávním a veřejnoprávním. Pokud se týče odpovědnosti, eh, je na místě uvažovat o, o pobídkách, tak aby politika konkurence schopnosti byla účinnější. Čili ta účinnost konkurence, to je to nejdůležitější. To se netýká eh, poškození životního prostředí nebo eh, spotřebitelských práv. Tady jde výhradně nebo převážně o konkurenci. Samozřejmě ty aspekty jsou zde taky, ale já chci upozornit na to, že toto je třeba prostě nazírat eh, z hlediska účinnosti konkurenčních mechanismů. To je můj první bod. který jsem chtěl sdělit eh, předsedovi výboru a zpravodaji. Za druhé, domnívám se, že bychom měli usilovat o dohodu napříč politickým spektrem, eh, protože eh, řešení těch technických záležitostí je snazší, pokud se odehrává v prostředí politické dohody. E, tak trošku nám tady chybí ten e, bod těch plus akcí a já myslím, že k tomu předložím určitá doporučení. Máme zde řadu aspektů, o kterých bych chtěl hovořit. Tak e, především Mm, programy mm, mírného, mírnějšího zacházení. Toto jde, tady jde o otázky předkládání e, důkazů. A otázka je, nakolik, nakolik je možné e, těchto prostředků využívat. Nám skutečně jde o usnadnění obrany a e, je třeba všem zajistit také to, že pokud není jiná možnost, musí být zajištěn přístup k informacím. Hovoříme zde o informacích, e, které jsou schopny kvantifikovat způsobené škody. Tady nejde o to, abychom vyzbírávali jakýsi, jakési důkazy, ale eh, jde o rovnováhu. Myslím, že zpravodaj se ve svém návrhu snaží mm, docela přiměřeně tohoto dosáhnout. Měli bychom skutečně eh, zabránit tomu, aby do těchto programů mínečního zacházení byly byly zahrnuty všechny typy dokumentů. To by už potom z hlediska ochrany eh, bylo nepřiměřené, nadměrné. Dále odpovědnost eh, kartelová. Eh, já myslím, že toto je typický systém pobídek a naopak odstrašující, tedy negativních pobídek. Pokud hovoříme o pobídkách pro odhalování kartelů, tak eh, měly by být různé přístupy k těm, kteří spolupracují a kteří naopak eh, se drží svých pozic. A já myslím, že skutečně může být eh, na místě hovořívat o společné odpovědnosti, ačkoliv v některých případech to může být nepřiměřené. Tady hovořím zejména o velmi malých podnicích, které nesehrávají v případu vůdčí úlohu. Nicméně eh, aktivně se takového jednání účastnili, ovšem jejich eh, účast neměla příliš velké dopady. Čili jde o to, aby nebyli nadměrně zatíženým. My samozřejmě si nepřejeme, aby byly malé firmy zneužívány k podpoře kartelového jednání, takže mm, opět musíme být opatrní. Další bod, který je velmi rozumný, je bod, který řeší vztahy mezi eh, veřejným a právním pilířem. Jsou to samostatné pilíře a my eh, musíme podporovat synergické efekty tím, že budeme konzistentní s dalšími jinými veřejn, veřejnoprávními postupy i sankcemi. Momentálně, tedy normálně by eh, měl eh, být eh, měly být sankce v určitém poměru ke způsobené škodě, ale zase nechtěli bychom to tady příliš eh, komplikovat. Možná, že eh, by to bylo příliš mnoho očekávat od tohoto dokumentu a mohlo by to vést k tomu, že by administrativa eh, byla nucena vyhodnocovat škody způsobené soukromým subjektům a to by možná byla nadměrná zátěž. A Eh, to by naopak mohlo vést k oslabení aktivity eh, v oblasti dozoru nad eh, účinnosti konkurenčního prostředí. No, pak jsou tady lhuty. Ve španělském právu máme jeden rok, tady je pět let. Já se domnívám, že prostě není možné tu to období po které je možno žádat soukromé odškodnění od eh, situace ve veřejném sektoru. Protože eh, ne, nemůžeme prostě říct, že mm, jak si no, uplyne lhůta, a e, potom, e, když dojde konečně k odhalení osob, které se účastnili kartelu, tak už je to promlčené. Já si myslím, že těch pět let, že mm, to by tam skutečně mělo být, že tady skutečně je třeba se domáhat, je, musí být možné doha, domáhat se odškodnění alespoň po dobu pěti let. Eh, já tady eh, nechci hovořit o eh, kolektivní žalobě, ale spíše o menších škodách. Já myslím, že bychom měli mít možnost měli bychom otevřít možnost, aby bylo možné domáhat se domáhat se očkodnění takto a po takovouto dobu, eh, poněvadž eh, toto se může týkat eh, velkých případů, hm, třeba firm, které z utilitárního charakteru, tedy dodavatelů nevím, energií a podobně. Čili abychom tady nezaváděli beztrestnost, aby zde podmínky byly podobné, jako platí jinde ale samozřejmě nesmíme dopustit eh, excesy amerického stylu. Čili tolik eh, moje první eh, komentáře. Myslím si, že ta zpráva je ve správných rukou. Pan Šváb je velmi zkušený a dosud se v mnohých aspektech shodujeme. Takže já doufám, že se nám brzy podaří dosáhnout dohody. Děkuji. Porque tiene que ir a un voto en Econ. Pane, pan Šváb musí za chvíli odejít na hlasování do výboru IMKO, takže se omlouvá, že tady bude muset odejít. Nicméně jeho, eh, jeho zaměstnanci samozřejmě si dobře zapíší, co řeknou ostatní. Paní Gula, teď eh, za Sofii. Au nom de Sophie, je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit. So, I, eh, la Monsieur Schwab peut partir voter tranquille. Okay. Pan Šváb může v klidu odejít hlasovat. Um, Takže teď. Bude předsedat pan Antolín, ten se ujme předsednické role až do konce eh, našeho zasedání. Aha, doufám tady, že ještě tady někdo zbyde v sále během tedy toho mého období jakožto předsedy. Myslím si, že je to velká škoda, že pan Šváb musí odejít, protože bych mu chtěl především poděkovat za tuto zprávu, kterou, kterou eh, sepisuje a za druhé bych chtěl říct, že jsme poměrně se stavíme kriticky k tomu, co dělá pan Šváb, protože když se podíváme na návrh komise, tak máme pocit, že je třeba jej v některých prvcích posílit. Tak když se podíváme na to, co vlastně uh, dělá pan Šváb, tak tam bych řekl, že nejde úplně o posilování návrhu komise. Takže v tomto smyslu doufám, že se nám podaří rychle dosáhnout schody, ale nejsem až takovým optimistou, pokud jde o to, jak lehké takové, bude tady dosáhnout takové schody. Je třeba, aby občané měli důvěru ve vnitřní trh a politiku hospodářské soutěže. A zatím jsou to spíše firmy, které zneužívají ten systém, který, kteří z něj mají potom největší výhody a nikoli tedy spotřebitele. A přitom právě spotřebitelé musí mít důvěru v vnitřní trh a jeho fungování a musí také vědět, že mají možnost dosáhnout odškodného, pokud dojde ke zneužití pravidel. Je jasné, že to, že nemáme zatím žádné horizontální nařízení, je velký problém. Skutečně je to velký problém. A Příliš často dochází k tomu, že eh, společnosti používají nějaké argumenty, se kterými nejsme schopni se vyrovnat a sou, soudní dvůr už deset let říká, že jakýkoliv jednotlivec musí být schopen dosáhnout očkodného za jakéhokoliv poškození, za jakoukoliv újmu, která vyplývá z porušení pravidel hospodářské soutěže a zatím tomu tak bohužel není. A pan Šváb si myslím, že si zcela neuvědomuje významnost, důležitost tohoto dokumentu a zatím příliš se soustředí na zachování práv firem, ale my hovoříme o tom, že firmy často zneužívají tato pravidla, takže jasně bychom měli říci, že každý jednotlivec, každá soukromá osoba by měla být schopna dosáhnout v tak v případě porušení pravidel. My tedy navrhujeme posílení této právní úpravy a rozhodně budeme muset hovořit o jednom tématu a vím, že to je velice obtížné, máme to na stole už řadu let, ale prostě je problémem, že nemáme kolektivní, žádný kolektivní mechanismus pro očkodného. A to bude samozřejmě velice obtížná diskuze. Já chápu z eh, perspektivy komise, že eh, komise by chtěla ještě před volbami tento, tento dokument dokončit, takže možná se trošku bojí zavřednout opět do té diskuze o kolektivním očkodném, ale samozřejmě je jasné, že pokud tady nebudeme mít žádné kolektivní očkodné, tak bude velice obtížné v té práci nějak pokročit dál. Takže můžete od nás odštěk, očekávat, že znovu budeme tady se snažit otevřít tuto debatu a uvidíme, co z ní vyplyne. Já se na to těším. Další věc je přístup k důkazům. A to je také problém pro ty, kteří utrpěli nějakou újmu v tomto smyslu. A pokud jde o omezení v přístupu k některým dokumentům, tak ano, v některých případech je tady samozřejmě důvod pro omezování přístupu k dokumentům, ale v tuto chvíli si myslím, že je skutečně velká nerovnováha mezi těmi na jedné straně, kteří eh, zneužívají tyto právní předpisy a mají přístup ke všem dokumentům a na druhé straně jsou spotřebitelé, kteří jaksi utrpěli nějakou újmu a mají velký problém vůbec dostat se k dokumentům a dokázat, že došlo k nějakému zneužití. A potom je samozřejmě velice obtížné i jak si vyčíslit správně to odškodné. To znamená, že tady my máme se jak si stavíme velice opatrně k tomu, abychom eh, jak si těm firmám dávali příliš velké pravomoci v omezování přístupu k dokumentu, protože často ty firmy právě zneužívají ty uh, Eh, předpisy. Pokud jde o um, veřejnoprávní a soukromoprávní prosazování, tady myslím, že je to skutečně velice potřebné, abychom zauži, skutečně využili maximálně uh, veškeré, možné, uh, veškeré možnosti, abychom tady zamezili, zamezili zneužívání systému. Oba dva tyto pilíře jsou důležité a mají se vzájemně doplňovat. To je tady další důležitá věc. Abych to tady schrnul, my v našich pozměňovacích návrzích se zaměříme velice silně na skutečný dopad eh, porušování pra- eh, předpisů v oblasti hospodářské soutěže na soukromé subjekty, na jedince a eh, skutečně se zaměříme na to, abychom posílili důvěru spotřebitelů a jednotlivců v vnitřní trh a hospodářskou soutěž Evropské unie a také se zaměříme na tu vyčíslitelnost. A jak už jsem řekl, budeme muset opět začít hovořit o kolektivním očkodném. Bez toho prostě ta diskuze nemůže dál pokračovat. Takže můžete očekávat pozměňovací návrhy, které se budou snažit posílit původní návrh komise. A já se těším na diskuzi s panem Švábem. Myslím, že ještě nám zbývá, jak si postavit určité přemostění mezi, mezi našimi návrhy. Myslím, že to nebude jednoduché, ale v zájmu ochrany spotřebitelů to budeme muset udělat. Děkuji. Muchas gracias por... Děkuji mnohokrát. A pan Epping má slovo. Prosím. Ano, děkuji, pane předsedající. Já mohu být dnes velice stručný. Pokud se nemýlím, tak ta největší skupina nám tady dnes chybí v sále. Nicméně EKR plně podporuje návrh komise, pokud jde o žaloby na očkodné a doufáme, že se podaří ještě do konce stávajícího funkčního období tento dokument dokončit. Velice oceňuji inkluzivní přístup pana Švába, který bohužel mezi námi dnes není a chtěl, doufám, že tady jeho zaměstnanci mu přetlumočí můj dík. Pokud jde o soukromoprávní žaloby na očkodné, tak vzhledem k tomu, že veřejnoprávní instituce tady hrají klíčovou roli, tak musíme zajistit, aby soukromoprávní subjekty tam nijak neuškodily eh, efektivitě jak tedy eh, toho programu eh, schovývavosti a dalším. Takže tady mám obavy, pokud jde o pozměňovací návrh 22, kde se snaží pan zpravodaj rozšířit tyto definici a 29 tam se snaží vlastně za určitých podmínek vůbec odstranit uh, Eh, ta omezení na přístup k dokumentům. My máme eh, velké obavy, především tedy pokud jde o detaily spíše této zprávě a my tady v tomto smyslu také předložím pozměňovací návrhy. Dále se těšíme na spolupráci s panem zpravodaji. Myslím, že ta spolupráce bude velice dobrá. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Děkuji panu Epinkovi. Nikdo další už slovo nežádá, takže pokud je potřebné, pokud je to potřebné, tak dáme slovo komisi. Děkuji komisi za to, že je zde pří, přítomná. Přejete si se vyjádřit? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych na začátek zopakoval slova pana místopředsedy komise Almuny, který vlastně přišel do tohoto výboru hned, jakmile komise předložila svůj návrh v červnu a ten řekl, že jsme velice rádi, že tento první eh, dokument už se nachází v parlamentu. A plně důvěřujeme parlamentu, že tady se ujme své role jakožto spoluzákonodárce. Je to skutečně velice důležitý dokument, to souhlasím s tím, co tady už říkali eh, členové výboru. Jsem velice rád, že zde zaznělo především ze strany pana zpravodaje, ale i ostatních uznání v tom smyslu, že komise vzala v úvahu celou řadu usnesení, která už tento parlament k tomuto tématu přijal. Myslím, že komise skutečně byla velice, eh, velice opatrná, velice eh, se snažila vzít v úvahu všechny názory parlamentu a to za prvé, aby posílila soukromoprávní prosazování jakožto doplněk k veřejnoprávnímu prosazování pravidel. A za druhé jsme se snažili aby oba dva tyto způsoby prosazování práva mohly koexistovat, aniž by se navzájem ohrožovaly. Když jsem se teď vyslechl mm, jak si připomínky členů tohoto výboru, které vyzněly v tom smyslu, že se k nám připojují v tomto, tak mám v podstatě radost, že tomu tak je. Komise jako vždy je k dispozici členům tohoto výboru, aby ještě vyjasnila svůj návrh, pokud to bude potřeba. A samozřejmě velice rádi vám napomůžeme v tomto procesu, a to jak tady v parlamentu, tak později během spolupráce s radou. Komise skutečně se vynasnaží, eh, abychom dosáhli takového řešení, které bude respektovat ty dva naše hlavní cíle, které jsme původně měli na mysli. Děkuji vám. Děkuji zástupci komise. Děkuji panu Šmitovi. A nikdo další už o slovo nepožádal k tomuto tématu. Takže já bych vám už jenom chtěl připomenout, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů, jak už říkal vlastně pan Šváb, je 5.11. Takže prosím, berte to v úvahu. A hlasovat v našem výboru budeme 5. prosince. Tolik tedy k časovému plánu pro tento dokument. Na pořadu jednání máme ještě další bod, bod číslo 9. A myslím, že jsme teď ušetřili trochu času, takže možná už můžeme se do toho rovnou pustit. Máme tu pana zpravodaje pana navrhovatele. Týká se to výroční zprávy za rok 2012. Pan navrhovatel T. Thijs Berman je tady za skupinu S a D. A pokud to panu navrhovateli nevadí, tak už bych mu předal slovo, aby mohl svoji, svoje stanovisko rovnou uvést. Um, Děkuji, pane předsedající. Není to poprvé, kdy se zabývám Evropskou investiční bankou a to proto, že Evropská investiční banka podle mého názoru je základním nástrojem Evropské unie nejenom pro posilování vlastní ekonomiky EU, ale také pro posilování ekonomik ve eh, rozvojových zemích prostřednictvím externího mandátu. A jakožto člen příslušné komise to, skutečně se toho velice vážím. Pokud jde o výroční zprávu za rok 2012, tak my samozřejmě v tomto stanovisku vítáme Evropskou investiční banku jakožto základní nástroj pro řešení krize, která podpoří e, vytváření pracových míst, e, zlepšování infrastruktury, efektivnější využívání zdrojů a také znalostní ekonomiku. A zdvojnásobení kapitálu EIB, tedy pomocí 10 miliard eur, to byl správný krok. Nicméně, Nám připadá, že nadále škoda, že nemáme dostatek životaschopných projektů, které by mohly dostat financování z EIB. Možná by EIB tady měla dát k dispozici více vlastních zdrojů na svoje vlastní fungování a vy, proaktivněji vyhledávat příležitosti, tak aby tedy zvýšila svoji kapacitu pro úvěrování. E, velice vítám ty pilotní projekty a doufám, že tady v budoucnosti se podaří je ještě více e, využívat, ačkoliv moje vlastní vláda jaksi není až tak jim příznivě nakloněna, e, nesmějte se, tady se mi směje zástupce opoziční strany v Nizozemsku. Tato aktivita by samozřejmě měla eh, fungovat v rámci těch, toho obezřetnostního principu, to znamená tak, abychom eh, bojovali proti daňovým rájům, eh, vyhýbání se daňovým povinnostem a dalším těchto, těmto nešvarům. Pokud jde o transparentnost, tak EIB už má tady direktorát ředitelství pro transparentnost, to je tady v souladu s tím dozorčím panelem Světové banky, který hraje velice důležitou úlohu. Má za úkol tady eh, dávat pozor na to, aby bylo učiněno za dost eh, všem pravidlům. Já bych skutečně rád viděl nějakou zprávu a činnosti eh, tohoto direktorátu v samotné zprávě EIB. Eh, tento, eh, toto ředitelství v rámci EIB také má velice malý přístup na veškerá jednání a zasedání, která probíhají interně v rámci EIB a to mi připadá zvláštní. Myslím si, že tento odbor EIB by měl mít plný přístup na veškerá jednání v rámci EIB, která mu připadají jakožto důležitá. A tady tady eh, apeluji na správní radu EIB, aby zajistila, že tento odbor dozorčí tedy bude mít ve přístup na veškerá jednání, eh, která mu budou připadat tady nezbytná pro vykonávání svých funkcí. Malé a střední podniky samozřejmě v EU i jinde jsou zásadní. Pro vytváření pracovních míst je to největší zaměstnavatel na světě a proto financování EIB a ty finanční nástroje, které EIB pro malé a střední podniky má, vlastně nejsou velice často známé malým a středním podnikům. Oni vlastně často nevědí o tom, že něco takového existuje. Já jsem se nedávno sešel se zástupci malých a středních podniků v Nizozemsku a ty skutečně si toho nebyly vědomi. A proto si myslím, že je třeba, aby EIB a příslušné soukromé komerční banky, se kterými spolupracuje, by se měly zaměřit na to, aby skutečně tyto, tyto finanční nástroje, finanční aktivity byly známy malým a středním podnikům, aby malé a střední podniky si byly vědomy toho, že existují tyto možnosti získat financování z EIB. Možná by se nám tímto způsobem mohlo podařit i vyřešit ten problém s nedostatkem životaschopných a udržitelných projektů, kterých jsem, kterém jsem hovořil už na začátku. A to je asi vše z mé strany. Děkuji vám. Muchas gracias. Děkuji, pane Bermané. Pan Epping. Ale ale paní Gulár za liberály chce promluvit, takže děkuji, Antolíne. Já zastupuji pana Skilakakise, který měl jenom jednu poznámku, vlastně dvě. A já to řeknu anglicky, protože mám poznámky v angličtině. EIB by měla každý rok podávat zprávu v agregátní podobě o půjčkách pro malé střední podniky, dostupnost, délka úvěru, e, objem a podobně. To vše by mělo být tedy uvedeno a, malé, a je to skutečně dobrý nápad. Také bych chtěl zmínit otázku která by měla být projednána ve výboru, jaké alternativní plány existují v případě, že místní banky nepodporují tyto projekty z důvodu nedostatku prostředků. Jak je možné to řešit? A chcete navrhnout něco v tomto smyslu, protože je to významná otázka pro celý jich a dokonce pro všechny členské státy. Děkuji. Děkuji Silví a nyní vystoupí pan Epping. a je schopen tedy se vyjádřit ke všemu. Děkuji, pane předsedo, já chci vyjádřit podporu k většině bodů pana zpravodaje, zejména pokud jde o výzvu pro IB, aby poskytovala úvěry pro růst a pracovní místa a sdílím důraz na půjčování malým a středním podnikům. Pokud jde o, pilotní, o obligace pro pilotní projekty EIB, je třeba to vyhodnocovat pravidelně, abychom zajistili, že investice budou směřovány do klíčových odvětví, zejména v oblasti infrastruktury. EIB by měla vykonat posílenou due diligence, aby bránila agresivnímu fiskálnímu plánování a daňovým unikům. Je třeba také vyvinout synergie s místními bankami, které jsou aktivní v příslušných regionech, aby bylo možné se dělit o náklady a riziko. A v neposlední řadě zdůrazňujeme důrazný eh, reporting ze strany EIB Evropského parlamentu, zejména pokud je o dopad jejich aktivit týkajících se růstu a vytváření pracovních mít v EU i v zahraničí. A pokud je o ekonomickou integraci a také s zeměmi tedy sousedství a zeměmi v předstupním procesu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji a v návaznosti nyní udělám slovo zástupci zelených. Děkuji. Pokud je o zprávu pana Bermana, je to zajímavé stanovisko, protože je tu podpora zelených i EKR takže asi tady něco nehraje. A, nebo je to dokonalá zpráva. Ano, je to Nizozemsko-Belgická eh, aliance. Je to důležité samozřejmě, a škoda, že EPP tu vůbec není, aby se k tomu vyjádřila. Ano, když se jedná o disciplíně, tak jsou zde, ale když se jedná o investicích, tak jsou pryč. A to je také klíčové, když hovoříme o krizi eura a o úloze EIB. A skutečně vítám, že se soustředujete na malé a střední podniky. To velmi podporujeme. My bychom ještě doplnili. Budem, připomeneme usnesení EP, které navyšuje e, tedy kapitál a to, to podporujeme. Pokud je o energetickou politiku, jsem rád, že vítáte zákaz projektů souvisejících s uhlím. Mělo by to být ještě posíleno. EIB e by měla ještě posílit vlastně ten odklon a útlum od eh, neobnovitelných zdrojů energie. Pokud jde o malé a střední podniky, tak tady také vítáme, že dochází k posílení investic, ale eh, obecně za to je to silné stanovisko, které je potřebné a proto velmi vítám Eh, vaši práci, Tajsi, a těším se na spolupráci. A závěrem chci říci, že je škoda, že nemohu eh, nemohu se zúčastnit volební kampaně jako lídr naší kandidátky proti vám. Velmi jsem o to stál. Děkuji za vaše vystoupení. Ve skutečnosti Postupujeme velmi rychle a máme tedy dostatek času, takže pan Langen, pan Langen nevystoupí. Pane Bermane, dám vám slovo, pokud se chcete vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Já velmi vítám toto vyjádření. Zdá se že sdílíme stejný postoj a stejnou analýzu, pokud je o význam EIB jako veřejného nástroje, který by měl být efektivní v proticyklických krocích. A na tom se tento výbor zdá se shodné. Silví, plně souhlasím s tebou, že potřebujeme zprávu o výsledku činnosti vůči malým a středním podnikům, ale je to zapracováno v mé zprávě. Já požaduji výkonnostní indikátory a důkladné vyhodnocení dopadu na malé a střední podniky. Tedy musíme vědět, co funguje a co nefunguje. Dirkené Pinku, ano, naprosto se shodneme, je potřeba pravidelně hodnotit výsledky dosažené projektovými obligacemi. Není možné prostě vypustit a čekat, co se stane. U due diligence se také shodneme. Zdůrazňujete zprávy pro Evropský parlament, s tím nemohu než souhlasit. A to je poslední bod stanoviska. Ano, EIB má soustavně podávat zprávy o pokroku, která dosáhla v souvislosti s předchozími doporučeními parlamentu a také v kontextu těchto vyjádření. A Basi, děkuji za lítost, že nebudu kandidovat za nizozemské sociální demokraty, ale je, na pohřební řeče ještě příliš brzo a já jsem stále zde. Pokud je energetickou politiku, vítám vaše pozměňovací návrhy. Myslím si skutečně, že i když eh, v tom stanovisku musím být velmi stručný ve formulacích, eh, uvítám pozměňovací návrhy, které by ještě eh, upřesnili potřebu využívat EIB e jako bankovní nástroj v přechodu k udržitelné ekonomice. A od toho jsme stále velmi daleko. Přizpůsobení klimatickým změnám tato opatření jsou součástí té, tohoto nezbytného přechodu k udržitelné ekonomice. A věřím, že díky vašim pozměňovacím návrhům tuto část naší vize o budoucnosti EIB posílíme. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane Bermane. A myslím, že to můžeme uzavřít. Já bych vám chtěl připomenout harmonogram, který jsme naplánovali u tohoto stanoviska. Pozměňovací návrhy do 6. listopadu. Projednání pozměňovacích návrhů bude 25. listopadu a hlasovat v našem výboru se bude 16. prosince. a výbor pro rozpočtovou kontrolu to chce projednat v lednu a je pravděpodobné, že na plénu to bude v únoru. Takový harmonogram jsme e, naplánovali. Děkujeme vám za vaše vystoupení. Máme jistý náskok. A vidím, že pan Hutas je přítomen ten se ujme dalšího bodu, takže pokud vám to nebude vadit, můžeme se pustit do dalšího bodu. Jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní. Spravodajem je se skupiny SAD pan Sabin Kutas. A pokud vám to bude vyhovovat, tak mu dám slovo. Děkuji, Antoline chci připomenout kolegům, že v této věci Evropská komise navrhuje rozšířit eh, automatickou výměnu informací mezi daňovými zprávami jako součást intenzivnějšího boje s daňovými uniky. A podle tohoto návrhu dividendy, kapitálové zisky a veškeré další formy finančních příjmů budou doplněny do seznamu kategorií, které jsou předmětem automatické výměny informací v rámci EU. Myslím, že to připraví možnost, aby EU měla nejglobálnější systém světa v tomto směru. Kromě toho členské státy si budou vyměňovat informace v maximální míře, tak jak se k tomu zavázali v, v, v rámci kontaktu se Spojenými státy. A proto orientace, kterou navrhuji v mém textu, je ochrana osobních údajů Myslím, že automatická výměna informací musí být v souladu se současnou legislativou EU o ochraně soukromých údajů a soukromí. A články 16 a 25 ve směrnici EU se toho týkají a vzhledem k citlivosti tohoto tématu a nedávným událostem je třeba to ještě posílit. Druhý bod bude bilaterální dohody bylo by prospěšné pro EU jako takovou, kdyby komise mohla vyjednat další dohody s třetími zeměmi o automatické výměně v oblasti obchodu, na rozdíl od současné praxe, kdy vyjednávání bilaterních dohod. Ale myslím, že tato výměna je nezbytná u již stávajících dohod a toto ustanovení vstoupí v platnost, až vstoupí i celý návrh textu zdroje. To je velmi důležité, abychom zajistili že směrnice bude efektivně eh, plněna. Členské státy by měly mobilizovat veškeré technické, finanční a lidské zdroje s přenotím k tomu, že dochází k velmi velkému objemu informací a že tato měla nastane v roce 2015. Velmi důležité jsou také sankce, když směrnice se snaží o vytvoření vztahu mezi národními celními, da, da, daňovými zprávami je třeba využít sankcí, abychom dosáhli nezbytných informací. Pokud eh, jde o pozměňovací návrhy, příspěvky kolegů, souhlasím, že některé pozměňovací návrhy zlepšují text, zejména s tím, co předložil Miklos Čuntis, Ole Schmidt, Elena Tavas na Basisku a Kristan Karenc. Nesouhlasím s některými návrhy, které vypouštějí část návrhu komise týkající se základních eh, práv EU, nebo které zužují počet kategorií či subjektů automatické měny informací. V současnosti pracuji na některých kompromisech, zejména pokud je o volní osvění 1, 3 a 5 a pokusím se to rozeslat do konce týdne. Na druhé straně je tu tolik eh, jedno, jedno, tedy jednorázových eh, ustanovení, že brání tomu, aby byly předmětem kompromisu. Tedy myslím, že bude, pokud kolegové budou mít pocit, že třeba, aby se sešli stínoví zpravodajové, tak jsem připraven to dát dohromady příští týden ve Štrasburku. A nyní jsem připraven vyslechnout eh, všechny kolegy, kteří chtějí vystoupit a chci poděkovat Markusovi za pomoc. Děkuji, Georgi. Pan Nitras tu není, jménem EPP. Paní Jazlověcká chce promluvit. ale ta tady také není. Tudíž dám slovo paní Gulár, která vystoupí za liberál. Ano, já plním všechny funkce. Nyní jsem Ole Schmidt. Bohužel tu není, ale mám přečíst jeho připomínky. Souhlasí s potřebou evropského rámce a společných pravidel. Považuje za důležité, že automatická výměna informací se rozšíří, aby odrazila co nejblíže informace, které navazují na dohody s USA v rámci dohody FEDKA. To se týká tedy zejména článku 18 a 33. A my v ALDE sdílíme to, že třeba zajistit ochranu osobních údajů a integritu osobnosti a, poku- a za skupinu ALDE, a to je informace, o kterou se chci podělit. Budeme se obracet se, se žádostí o stanovisko na Evropského ochránce osobních údajů. A tato ustanovení jsou také obsažena v návrhu a věřím, že dostaneme odpověď co nejdříve a pan Šmit je vám plně k dispozici a těší se na vaše návrhy kompromisních pozměňovacích návrhů. Děkuji, Silví. Nevím, jestli pan Čutas chce vystoupit. Děkuji. Děkuji za názory Oleho. Já vím mojou iniciativu napsat tento dopis. Musím říct, že se trošku obávám prodlení u této věci a je velmi důležité, abychom měli tak říkajíc zrychlený postup ale samozřejmě budu zvědavý na výsledek. Ale vězte, že všechny otázky ochrany osobních údajů jsou dobře pokryty a nezapomínejme, že jsme změnili původní směrnici, která měla celou řadu částí týkajících se ochrany osobních údajů, takže nesnažíme se něco měnit v obla- této oblasti ochrany osobních údajů. To je můj pocit a nevím, jestli komise je přítomna a za to chce komentovat. A asistent eh, Oleho mi poskytl informaci, Ole se s nimi spojil a oni slíbili eh, odpověď do příštího týdne. Ne, nejde, nedojde k prodlení a plně souhlasím s tím, že bychom to neměli protahovat. Teď nejde o nějaké prodlužování toho procesu. Děkuji mnohokrát. Nebudeme uzavírat uh, diskusi. Pan Bese za zelené přišel a chce vystoupit. A vidíme, že i paní Jazlověcká vstupuje do místnosti, takže jim dáme slovo. Pan Bese za zelené. Děkuji, pane předsedo. Já nahrazuji kolegu Rui Tavareše, který se omlouvá a já jsem jeho mluvčím. Chci poděkovat eh, zpravodaji za návrh stanoviska. Náš komentář bude velmi stručný. My se domníváme, že tato zpráva jde správným směrem, jak se říká zejména co se týče těch následujících pozitivních bodů. Doporučené rozšíření oblasti zdanění nad rámec osobního bohatství a také, že jednání s třetími zeměmi budou důraznější aby ten mandát byl ambicioznější z tohoto hlediska. Ještě jedna poznámka, opírá se to o nezbytnou podmínku, aby naše instituce Evropská unie si udělala pořádek na vlastním dvorku a aby Rakousko i Lucembursko které se tak drží bankovního tajemství, souhlasili s určitým vývojem, aby rada mohla rozhodovat eh, příslušnou většinou, jak všichni dobře vědí. Děkuji za toto vystoupení. A paní Jazlověcká. Děkuji, pane předsedo chtěla bych jménem kolegy Nitrase, který zde dnes nemůže být, eh, prezentovat jeho stanovisko k této směrnici. Mohu. Mohu? Vážený pane předsedo, pane zpravodaji, dámy a pánové, chtěl bych eh, srdečně, eh, chtěl bych vás upřímně omluvit za to, že jste nejsem ale eh, v současné době jsem, eh, mám jiné závazky a v souvislosti eh, s prezidiem EPP. Nicméně nechtěl bych se s vámi podělit o své komentáře do předložených pozměňovacích návrhů. Já jsem několikrát už zmiňoval, že návrh Evropské komise je krok správným směrem. Eh, rozšíření eh, informačního eh, rozsahu o další informace, jako jsou třeba kapitálové zisky, myslím si, že je to pozitivní z hlediska Eh, daňových eh, a hospodářských a dalších aspektů. Nicméně domnívám se, že eh, tento návrh potřebuje ještě doladit. A jsem velice rád, že také mnozí jiní k tomu podávají pozměňovací návrhy. Především nebyl jsem jediný, kdo hovoří o nedostatečné přesnosti a někdy nedostatku definic reálných kapitálových pohybů, které, o níž by se měly povinně předávat informace. Také pan Ole Schmidt se k tomu vyjádřil a řekl, že nepřesné definice způsobují, že se eh, novic, eh, tato eh, nová směrnice může překrývat s předchozími právními předpisy. Domnívám se, že klauzule 3a Eh, si vyžaduje novou klausuli, novou formulaci, eh, kde se jedná o naplňování eh, povinností směrnice. Někteří poslanci se zabývali otázkou dostupnosti daňových informací. Eh, v praxi to znamená, že ne všechny členské země mají dispozice eh, veškeré informace o kapitálových příjmech, eh, to je v první části této kapitoly, ale také jde o doladění právní situaci, to znamená zhoda postupů také s ústavními principy, jak řekla paní Astrid Luding. Eh, při první eh, výměně názorů jsem podpořil pana poslance zpravodaje eh, k udělení mandátu Evropské komisi pro jednání s třetími zeměmi o automatické výměně informací. Toto Eh, podporují všechny členské země. A domnívám se, že pan poslanec Ivo Strejček ve svých pozměňovacích návrzích stanovil vhodný směr pro kompromis. Někteří také eh, navrhují eh, odklad temple, termínu implementaci a já si myslím, že do konce prostě roku 2014 to je příliš rychlé. A také se domnívám, že toto téma eh, je třeba projednat mezi stínovými zpravodaji tak, aby eh, rychlost zavedení neměla negativní dopady na fungování systému. Eh, nakonec bych chtěl ještě říci, že obecně se předložené pozměňovací návrhy nerozcházejí, čili domnívám se, že by bylo možné eh, bezodkladně eh, přijmout kompromisní návrhy. Děkuji, děkuji vám. Eh, další řečník. Já jsem chtěl ještě doplnit něco k tomu, co jsem řekl na začátku. Mně se nepodařilo zatím se vyjádřit k tomu eh, setkání ústínových zpravodajů, ale nyní tomu ke slovu pana Nitra se zde předloženým, myslím si, že bylo dobré, kdybychom se eh, to vyjasnili příští den ve Štrasburku, možná ve středu, takže uvidíme, jak ty kompromisní návrhy eh, budou vypadat. Pokusíme se samozřejmě vyhovět všem. Děkuji vám. Děkuji. A tím končí tato debata. Já bych ještě chtěl připomenout, že hlasování ve výboru je naplánováno na 4. listopad a myslím, že tím se dostáváme také ke konci dnešní práce. Ještě pan Langen eh, jednacímu řádu. Eh, jestliže v pondělí a ve čtvrtek bude zasedat hospodářský výbor, což je správně, tak je třeba zajistit, aby Eh, odpadlo eh, zasedání eh, v pondělí večer ve Štrasburku. Myslím, že je to nezodpovědné, pokud bychom měli zítra, pardon, v pondělí v Ekonu a v ITRE ve večerních hodinách hlasování. A to také probíhají ještě zprávy Eh, zprávy eh, tedy probíhají eh, schůze frakcí a potom prostě ta účast taková není a myslím si, že je také nezodpovědnost od kolegů, kteří mají tyto zprávy, ucházejí se o ně, Eh, takže na zasedání, jako je to dnešní, eh, tak tady mnozí zpravodáve nejsou. Takže já si myslím, že buď bychom měli zrušit eh, buď to pondělní hlasovací zasedání, nebo čtvrteční zasedání. Ano, děkuji, pane Langene. Já to vyřídím, paní předsedající. Já tedy ve výboru hospodářském a měnovém pracuji už 19 let a my jsme se pokusili eh, prostě urychlit, eh, zjednodušit řešení, ale eh, prostě myslím si, že důležité zákonodárné iniciativy projednávat v pondělí večer ve Štrasburku, kdy mnozí kolegové ještě nedorazili, to je chyba. Ano, děkuji. Děkuji za toto doplnění schůze a já to předám paní předsedající. Takže eh, příští zasedání bude 21. října, eh, tedy v pondělí ve Štrasburku. El marzo. Se levanta la sesión. <laughs>